Předseda obdržel od rady dvě stanoviska v prvním čtení. Jde o nařízení o předávání údajů peněžních transferů a za druhé jde o směrnici k omezování využití finančního systému k účelům praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto, tyto tituly jsou zveřejněny v zápisu této schůze. Tříměsíční lhůta, kterou má parlament na vyjádření, začíná zítra 1. května 2015. Jako další bod na pořadu jednání je výjimečná rozprava týkající se eh, trestu smrti v Indonésii. Upozorňuji